a také s kolegy, eh, kteří eh, podávali stanoviska za ostatní výbory a také s předsednictvím. Děkuji vám, pane, paní kolegyně. Tím je debata k tomuto bodu uzavřena a hlasování se koná zítra ve 12 hodin. Já vám děkuji všem, kteří jste zúčastnili debaty, děkuji vám za disciplíny a eh, snad tedy budeme moci se dívat na dnešní fotbal. Děkuji eh, také tlumočníkům za trpělivost a také všem našim eh, dalším, spra, eh, dalším pracovníkům. Končím toto zasedání.